můžeme schválit. Rád bych vás informoval o tom, že zítra um, předseda a já podepíšeme tři právní texty k spoluhrozovacímu postupu eh, podle článku 47. Eh, titulky těchto právních aktů budou začleněny do zápisu tohoto zasedání.